Dear colleague, ty... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Začneme. Už máme spoždění a budu teď pokračovat anglic, eh, italsky. Velice se omlouvám, že máme takovéto spoždění. Měli jsme schůzi koordinátorů, Eh, která měla velice nabitý program. Pokusíme se teď trošku to spoždění dohnout, dohnat. V každém případě eh, v půl šesté máme společnou schůzi s výborem AFET a tam musíme přijít včas. Přejdeme tedy rovnou k našemu programu jednání. Prosím vás o schválení našeho pořadu jednání. Souhlasíte? Dobrá. A Nyní v rámci eh, naší rozpravy přijmeme takovou metodu práce, že když nebudeme mít dostatek času, eh, pak eh, zpravodaj a stínoví zpravodajové budou hovořit pouze v rámci možného času a ostatní už vůbec jenom pouze budou na to čas. Takže prosím, schválení zápisu z minulé schůze. Máte něco k tomu? Není tomu tak, můžeme dále pokračovat. Eh, zápis je schválen. Tlumočení mám do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, dánštiny, eh, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, litevštiny, polštiny, slovenštiny a mm, eh, rumunštiny, bulharštiny a také naše schůze vysílám na internetu. Přejdeme nyní k bodu 5 a tady mám žádost o slovo od kolegovi Glezose. Pane Glezose, vy eh, máte jen minutu k tomu, co chcete říci. Děkuji. Eh, milá paní předsedkyně, milé kolegové, mil... Milé kolegyně, již jednou jsem hovořil o tomto tématu, rád bych poprosil o následující věc. Rád bych tady na výboru zorganizoval diskusi o tématu ničení kulturních statků v době druhé světové války ze strany nacistů. Tedy já bych byl rád, abychom tady měli jeden den na diskusi o tomto tématu, o tom tedy, jak nacisté ničili tehdy v kulturní statky. Eh, milí kolego Glezosi, my jsme hovořili dnes i o těch ničení, které proběhly eh, v Iráku a na další, dalších regionech. Ale dnes nemáme čas. Eh, zvážíme, jak začlenit toto téma do dalších schůzí, aby takováto rozpráva proběhla. Já se zavazuji, že eh, to předložím koordinátorům a že vyslechnu jejich názor. Uvidíme, jaké konkrétní téma můžeme zpracovat a jak jako parlament tady můžeme něco udělat. A nyní dávám slovo panu diakonů. Dnes máme eh, tady zprávu směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu. Máme návrh této zprávy a jak víte, probíhá obecná eh, rozprava. 30. Ehm, března 12 hodin je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasování ve výboru 16. Předna pan Diakonu, prosím, máte slovo. dávám eh, omezený čas, protože jinak to nezvládneme. Děkuji, paní předsedkyně. Plný text zprávy je veřejně dostupný a abychom eh, ušetřili trochu času, tak eh, já budu prezentovat jen ty hlavní body zprávy. Zabývá se dvěma hlavními oblastmi. Za prvé eh, obecně politika ke kulturnímu dějství a za druhé konkrétní řešení hlavních problémů, které byly zjištěny v konzultačním období při rozpravě s různými subjekty a zainteresovanými stranami. Eh, zpráva žádá, aby Evropská komise za prvé eh, uvedla do praxe eh, pojem integrovaného přístupu ke kulturnímu dědictví a zajistila lepší spolupráci mezi různými oblastmi, které se týkají kulturního dědictví. Je tady několik generálních ředitelství, která se zabývají generální, de, kulturním dědictvím a je důležité, aby dobře spolupracovali a koordinovali aktivity, které se týkají kulturního dědictví. Potřebujeme tedy koordinaci na úrovni jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise. Za druhé je dobré stanovit si eh, evropský, eh, evropské kulturní dědictví s vlastním rozpočtem, aby bylo možné propagovat kulturní dědictví a prokázat úžasný eh, potenciál takto zřízeného Evropského roku kulturního dědictví, eh, v rámci kterého by se organizovaly různé aktivity, které by eh, měly také samozřejmě přínos jednotlivých členských států. Za třetí, s přístupným způsobem informovat zainteresované strany o všech těchto možnostech s kulturním dědictvím. A konečně financovat tyto aktivity prostřednictvím různých rozpočtů. Zatím jsou některé možnosti, které se ovšem eh, eh, pojednávají na celé řadě webových stránek. Je tedy velice důležité, aby možní příjemci podpor věděli, že je usnadněný přístup k těmto informacím. Jaké je tady řada problémů, které byly zjištěny a my navrhujeme konkrétní řešení těchto problémů. Pokud je o financování kulturního dědictví, žádáme o vytvoření jednotného portálu pro celé EU týkající se eh, kulturního dědictví, kde by se soustředily informace o všech programech, které financují kulturní dědictví a které by se mohly rozdělit do některých eh, oblastí eh, databáze s příklady dobrých osvědčených postupů a excelence v oblasti kulturního dědictví, Eh, příslušné linky, novinky, eh, finanční prostředky, které jsou k dispozici a také různé akce, aktivity, eh, které se týkají kulturního dědictví. Za druhé, chceme dát lepší kvalitu restaurování a také zajistit dobrou kvalifikaci všech pracovníků v této oblasti. Všechny tyto aspekty by měly probíhat podle mezinárodně přijatých eh, standardů a podle gramatické úmluvy, aby bylo možné chránit eh, architektonické dědictví Evropy. Apelujeme na komisi, aby zvážila eh, ten strop 5 milionů eur pro Eh, kulturní projekty menšího rozsahu eh, a aby se vzali v úvahu skutečné náklady v této oblasti. Pokud jde o alternativní modely, alternativní eh, řízení, zdůrazňujeme nutnost mít právní nástroje pro lepší zapojení místních komunit do aktivit zachování a propagování kulturního dědictví. Máme celou řadu příkladů eh, PPP eh, a také příkladů, kdy eh, zásah místních komunit byl velmi pozitivní, ale není dostatek právních nástrojů, které by umožňovaly různé alternativní modely, pokud je o ekonomický potenciál kulturního dědictví. Kulturní dědictví má schopnost eh, vytvářet eh, dlouhodobé, velmi kvalitní eh, pracovní místa. Když bereme v úvahu nezaměstnanost mladých, je to velmi důležité. Zdůrazňujeme, že kulturní dědictví je oblast, která nabízí velký potenciál pro pracovní místa a také propojení mezi vzděláváním a pracovním profesním životem. Nabízí různosti, možnosti různých stáží, Eh, vzdělávacích programů. Kulturní dědictví by mělo mít eh, zvláštní postavení v Junckerově investičním plánu. Vyzýváme členské státy, aby plánovali strategické eh, návrhy na místní a regionální úrovni, kde by bylo možné zachovávat tradiční kompetence. Bylo by dobré mít celkový rámec pro lepší statistiky týkající se kulturního dědictví. A konečně zpráva zdůrazňuje celou řadu příležitostí, které nesmíme propást. Například programy mobility pro osoby, které pracují v oblasti kulturního dědictví, kde je také zapotřebí lepší propagace. Digitalizace Eh, digitalizace kulturního dědictví také přináší možnosti eh, hospodářského rozvoje, pracovních míst a růstu. Kulturní dědictví může také přispět k rozvoji kultury a tvůrčích eh, odvětví. Je k tomu možno říci ještě mnoho dalšího, ale já se snažím respektovat časový limit, tak jak mi byl stanoven a velmi se těším na vaše návrhy, náměty a pozměňovací návrhy. Zpráva bude hotová až na konec celého tohoto postupu. Děkuji, paní předsedkyně, a já doufám, že jsem přispěl k dobrému průběhu. Děkuji. Kdo si přeje vystoupit ze stínových zpravodajů, budou mít přednost. Děkuji. Já budu stručný a e, načrtnu tady pouze ty nejdůležitější věci. Nejdříve bych chtěl vyslovit svůj kompliment panu zpravodaji. Ta zpráva je skutečně velice povedená, úplná, odvedl, myslím, velmi dobrou práci a zahnul i některé návrhy, které, o kterých jsme již hovořili dříve do svého textu. E, to, co nyní nadnes, je, myslím, vše něco, co bude moci naše frakce SAD podpořit. Kultura to je společný zdroj a má strategický potenciál. Evropské kulturní dědictví, to znamená, to je naše historie, jsou to naše dějiny, naše identita, ale také identita nás jako evropského národa. Proto potřebujeme holistický přístup a pan zpravodaj ho navrhuje. A já to tedy hodnotím pozitivně, tuto zprávu souhlasím s různými tématy. Ano, tam je důležité, aby byly napsány pokyny pro eh, novou participativní zprávu, dále ta stílená odpovědnost za kulturní dědictví, tak, aby se místní, regionální, národní a evropské plány společně propojily, pak účast občanské společnosti a partnerství mezi soukromými a veřejnými subjekty. Toto vše je velmi důležité. Také podporuji myšlenku, abychom měli Evropský rok věnovaný kulturnímu dědictví, abychom takovýto rok zřídili. A dále bych eh, chtěl eh, potrhnout, že my v rámci rozpočtového procesu, my jako parlament, jakožto složka rozpočtového orgánu, eh, bychom měli mm, radě navrhovat, což je ta druhá složka, aby komise poskytla finance na zřízení takovéhoto roku eh, Evropského kulturního dědictví. A pak je důležité, abychom měli ten jednotný portál EU, respektive abychom ho dále rozvíjeli. Mám tím na mysli ten portál pro kulturní dědictví, aby tam byly skutečně veškeré informace společně na jednom místě o těch různých programech, které existují. A taková poznámka ještě z mé strany. Tady bych rád panu zpravodajovi řekl, že možná není nutné tam vyjmenovat veškeré ty detaily pro ten portál, ale to je spíše marginální. Rád bych vyzval pana zpravodaje, aby potrhl, že kulturní dědictví vede ke kreativním nápadům. On to tam již mám, ale ono to souvisí skutečně i s produkty, se službami, s inovativními službami, s vytvářením pracovních míst. A já si myslím, že by bylo hodné to ve zprávě ještě více zdůraznit, protože ono to má dopad na celou řadu oblastí, mimo jiné i na ekologii. A pak je důležité nalézt vyvážený přístup mezi kulturním cestovním ruchem a mezi ochranou přirozeného evropského kulturního dědictví, mám tím na mysli tedy přírodní dědictví, a dále vztah mezi kulturním dědictvím, výzkumem a inovacemi. I zde mohou vznikat nová pracovní místa. A bod 6. Tady mám problém. Role členských států v rámci kontroly kvality, jak ji tedy zajistit, a dále kvalifikovaná pracovní místa v oblasti restaurování kulturního dědictví. E, toto tedy bylo požadováno, ale jak zaručit tuto kvalitu? To je, myslím, důležitá věc a bylo by třeba ji dojasnit. Možná by bylo vhodné předložit pozměňovací návrh, kde by se právě vyzdvihla evropská úroveň v této oblasti, abychom například vytvořili nějaký společný normativní rámec pro eh, tedy profesi restaurátorů. Já tedy ještě přeložím jisté pozměňovací návrhy, ale prosím, eh, pohlížejte na něj pouze jako na dodatek Děkuji. Předsedkyně, nemáme mnoho času a proto dám slovo pouze stínovým zpravodajům, nikomu dalšímu, nebo možná jednomu poslanci za každou frakci. Skutečně více času nemáme, paní kolegyně Šojdrová. Božit česky. Eh, tato zpráva Evropského parlamentu, tak jak ji představil eh, zde kolega Diakonu, myslím, že obsahuje velmi důležité eh, podněty a pozici ke kulturnímu dědictví. Já si dovolím zmínit to, co považuji za důležité, aby bylo v té zprávě možná ještě více zdůrazněno a mm, co si dovolím tedy doplnit. V každém případě bych chtěla ocenit návrh kolegy Diakonu Ráda bych ale zdůraznila význam nehmotného kulturního dědictví, které představuje živou kulturu, tradiční řemesla, eh, nezbytné pro využívání památek. A myslím, že eh, jak zpráva komise, tedy ta, co byla předložena, tak zatím ne, eh, neobsahuje právě důraz na podporu také živé kultury. Ráda bych zdůraznila mezikulturní dialog, který, ke kterému právě informace a sdělování zkušeností v rámci kultury patří nepatří a bohužel, eh, eh, respektive není tam zdůrazněný v této zprávě. My jsme o něm hovořili také, že k té věci bude eh, slyšení našeho výboru, čili mezikulturní dialog jako opatření nástroj proti extremismu a lepšímu chápání národů Evropy i mimo Evropu. Ehm, navrhuji také požádat, aby komise jednou za určité období podávala zprávu o stavu kulturního dědictví a památek nemovitých, movitých i nehmotných spolu s vyhodnocením programů a doporučením pro další období. To se týká toho, že pan kolega eh, Diakonu v té zprávě navrhuje Eh, určité kontrolní mechanismy, zlepšit kontrolní mechanismy vůči využívání finančních prostředků a myslím si, že pokud chceme dále investovat a hovořit o kulturním dědictví Evropy, pak je potřeba ho umět také popsat a říct, v jakém je stavu. A tady nám zatím taková deskripce stavu kulturního dědictví Evropy myslím, že chybí a bylo by vhodné, aby Evropská komise, kdo jiný se této role ujal. Čili v tomto směru budu navrhovat eh, usnesení, eh, budu navrhovat tedy doplnění. Ehm, takové, takovýto návrh samozřejmě předpokládá také určité indikátory Jestliže hovoříme o tom, eh, že eh, kulturní dědictví eh, v Evropské unii je v určitém stavu, pak musíme hovořit o indikátorech, které nám ten stav popisují a takovéto společné indikátory zatím na úrovni Evropské unie definovány nebyly. Myslím, že je logické, že Evropský parlament se v tomto bude obracet vůči Evropské komisi a bude v této věci navrhovat určité opatření, požadavky ve směru k Evropské komisi. Eh, ještě bych eh, měla jeden návrh a ten se týká digitalizace i toho, co zde kolega Diakonu zmínil, to znamená zveřejňování takového portálu, kde budou informace o možnostech čerpat evropské eh, prostředky. To je velmi důležitá věc, jen bych upozornila na to, že na úrovni UNESCO dnes existuje takzvaný Memory of the World, a myslím si, že by to nebylo, že by to bylo velmi vhodné a bylo by to na místě, kdyby Evropská unie mohla organizovat něco, co bychom mohli nazvat Memory of Europe protože eh, Evropská unie má bohatství, které, které můžou jednotlivé členské státy dát na portál jako něco, čím se chtějí pochlubit, na co chtějí upozornit. Je to něco, co by mohlo navazovat na tu evropskou cenu památek, eh, která se začíná ehm, také profilovat a eh, která, ke které, čili European Heritage Label, která začíná také fungovat, řekněme, začíná začíná se rozbíhat teprve. Eh, čili to jsou eh, návrhy, které směřují zejména k Evropské komisi, eh, která má takovou tu zásadní koordinační roli k tomu, abychom skutečně mohli hovořit o evropském kulturním dědictví, které známe, máme ho popsané a máme v něm určité cíle. Doufám, že jsem nebyla příliš dlouhá. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, kolega Děkuji paní kolegyně Šojdrové. A nyní další kolega. Děkuji, budu hovořit polsky. Když jsem si eh, četla tuto velice zajímavou zprávu, za kterou velice děkuji zpravodaji, musím říci, že mě napadly některé myšlenky. Myslím, že by bylo dobré, kdyby tam byl také apel na komisi, že eh, by eh, se měl ten finanční strop zvýšit z 5 milionů na 10 milionů. A pak tady eh, ten návrh Evropského roku evropského dědictví. Tak tady mám otázku, eh, čeho by se týkal takovýto rok? Co bychom eh, slavili, nebo jaký by byl rozdíl mezi tímto rokem a jinými projekty v podobné oblasti? A eh, mám ještě některé obecné poznámky. Hovořil jste, pane zpravodaji, o digitalizaci. Já bych rád zdůraznil také úlohu tradičního přístupu jakožto eh, akademik vím, že digitální technologie, přístup na dálku nemohou vždy nahradit tradiční přístupy. Moderní eh, technologie, vše, co vidíme na internetu, to nemůže nahradit přímý kontakt eh, ve všech případech. A ještě jedna věc podle mého názoru chybí v textu. A sice úloha e, náboženského dědictví v Evropě. Myslím, že ve zprávě by bylo dobré zmínit se také o nutnosti chránit kulturní dědictví i e, národnostních či náboženských menšin. Měli bychom chránit také kulturu přistěhovalců, kteří přišli do Evropy. Evropané hodně hovoří o mobilitě. Mobilita je velmi důležitý princip a ta mobilita by měla také obsahovat i tu ochranu eh, kulturního dědictví menšin, které žijí v Evropě. Rád bych také řekl, že je ještě další eh, přístup. Hovořil jste o ekonomické důležitosti kulturního dědictví. Zdůraznil jste ekonomické aspekty. Nicméně já si myslím, že by to nemělo být pouze takto čistě teoreticky eh, pojednáno. Musíme mm, mít na mysli i určité způsoby využití kulturního dědictví, které nejsou pouze turistické. E, nedívat se na to je pouze jako turistické atrakce. Například v Polsku máme Krakov. Krakov rozvíjí e, turistickou atraktivitu a e, turisté samozřejmě tam mají velké množství kulturních příležitostí takže eh, je nutné eh, propagovat toto dědictví a ne pouze rozvíjet infrastrukturu pro turisty. To vše, myslím, eh, se týká také otázky kultury, protože i tady dochází k určitým podvodům či zneužití situace. Čili eh, určitý centrální přístup ve své zprávě byste asi měl také tuto věc zmínit. Velice často si myslíme, že kulturu eh, bychom asi lépe eh, mohli řídit centrálně, když působíme na centrální úrovni, že je to všechno jednodušší, ale to je možná trochu zavádějící, protože Evropa je velice bohatá mnoha kulturními aspekty a propagace takového kulturního dědictví, to přece závisí na konkrétních městech, konkrétních místech. Evropa by měla pouze celý proces usnadnit. A mm, měli bychom se vyhnout tomu dogmatu centrálního řízení, centrální kontroly. Ti, kdo propagují centrální řízení, ty si často E, myslí, že kontrolu je možné jaksi skrotit, ovládat, vše, všechno je možné ovládat, ale tak jednoduché to myslím není. Děkuji. Kolega Jura Lapro. Děkuji, vážený kolego. A nyní další, prosím. E, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat e, panu zpravodaji za jeho zprávu která je jasná, konkrétní, jasně definovaná, eh, vyvíjí se jasným směrem, zcela srozumitelné a v drtivé většině se stotožňují s touto eh, zprávou. Ale chci se podívat také na určité některé stimulační věci, které by nás mohly vést ještě trochu dále a mohli bychom být ještě trochu ambicioznější eh, Odvolávám se i na to, co řekl kolega, který hovořil těsně přede mnou. A chtěl bych říci, že bychom eh, měli asi zvýšit intenzitu eh, politiku, která posiluje eh, politiku členských států, regionů nebo i konkrétních měst Eh, které tady mají eh, hlavní slovo, nebo to spadá do jejich pravomoci také, využívají tyto prostředky a podle mého názoru je třeba přemýšlet o koncepci Evropy jakožto kulturní realitě, jakožto kulturním pojmu eh, a v tomto smyslu je v Evropě celá řada událostí a hmotných i nehmotných statků, které vytvářejí evropské kulturní dědictví. Eh, já samozřejmě opakuji, ne, že bychom nahrazovali eh, tu místní pravomoc, ne, že bychom něco centrálně řízeli, řídili, ale eh, že bychom se mohli zamyslet nad tím, co udělat společně. Evropská unie by měla mít v tomto smyslu vlastní kulturní politiku, kromě různých nástrojů, které doplňují a posilují a propagují státy či regiony. Eh, součástí evropské politiky v této oblasti také je to, že některé země, některé regiony eh, vlastně jsou tak trošku obětí vlastního bohatství kulturního dědictví. Jsou eh, některé země, kde je tak kvalitní kulturní dědictví a je tak jsou tak četné ty, podmín, ty památky, že je velice složité najít všechny finanční prostředky na jejich udržení a zachování. Tady potřebujeme různé programy, různé eh, prostředky, jak tady o tom hovořil také pan kolega o tom stropu 5 milionů, já s tím naprosto souhlasím, eh, co řekl. A eh, je tedy le, nutné co nejlépe využívat tyto prostředky k uchování kulturního dědictví. Jen telegraficky chci říci některé otázky, které podle mého názoru by bylo možné zvážit eh, a zařadit je do této zprávy a které eh, se týkají těch věcí, které parlament právě může předložit komisi z hlediska integrované politiky eh, kulturního dědictví. Bylo by dobré zvážit pojem kulturní statek evropského významu. Toto eh, vlastně není dostatečně využíváno. Mohli bychom to lépe zvážit. Eh, Mohl by tady být určitý katalog takových kulturních statků evropského významu, kde by bylo možné stanovit určitá kritéria kvality za druhé. Eh, uvedu dva, tři body i kulturního dědictví nehmotného typu. Společná historie například. I na této věci je třeba pracovat, zkoumat eh, tady eh, společnou historii evropských národů. Například historické trasy, historické cesty, které nám umožňují seznámit se eh, s našimi krásnými, ale i některými hrůznými památkami. Dále otázka jazyku, je třeba investovat do produkce i do komunikace mezi jazyky, které definují také bohatost Evropy. Za třetí, nehmotné, nehmotný bod města. Evropa se definuje eh, řadou svých eh, nádherných a významných eh, měst. Evropa eh, více než eh, Evropa států či národů je Evropa měst, tak jak se rozvíjely po celá století. A konečně si myslím, že je tady ještě jedna věc eh, instrumentální povahy, což by také mohlo být ve zprávě a mohlo by to být dokonce i zdůrazněno. A sice otázka profesního Eh, profesní kvalifikace v oblasti kulturního dědictví. Na závěr ještě jedna úvaha, která se týká toho, co říkal pan Glesov. Evropa má určitou odpovědnost, protože naschromáždila obrovské množství kulturního dědictví neevropských států. Tato odpovědnost za toto kulturní dědictví neevropského původu je také velice důležité a je to eh, možné i na tomto základě vytvářet vztahy s těmito zeměmi. My nemůžeme být pouze správci našeho koloniálního, eh, naší koloniální minulosti. Musíme zvažovat, co tyto předměty představují pro země původu vytvořit určité společné politiky s těmito zeměmi, aby bylo možné tyto věci eh, uchovávat, eventuálně se o ně podělit, či případně je i vrátit do své země původu. Děkuji. E Děkuji. A nyní paní Adenolfi, já budu stručná. Již máme skutečně velké spoždění, ale rozprava s kolegy je vždy tak zajímavá. Já jsem chtěla pouze upozornit na dvě věci. Ta první. Kulturní dědictví, na ně bychom neměli pohlížet pouze jako na něco, co vytváří pracovní místa, jakýsi nástroj pro vytváření pracovních míst. Naše kulturní dědictví zároveň také není pouze turistickou atrakcí, to je podle mne nebezpečný přístup. Podle mě bychom měli na kulturní dědictví nahlížet jako na nástroj vytváření povědomí u našich občanů. Školy se zabývají tímto tématem, zejména u mladých žáků, ale postupně eh, v těch školách vyššího stupně se tento zřetel ztrácí. Ovšem kultura to je skutečně něco, co jsme zdědili. Dostali jsme to jako dědictví. To není pouze nástroj vytváření ekonomického růstu nebo nějakého finančního profitu. Kultura je něco, co musíme uchovat pro další generace. A pak je tady problém s prostředky. A to je ta druhá věc, na kterou jsem chtěla pozornit. Archeologové či pracovníci v muzeích ví, že prostě se financí nedostává jak pro restaurování tak pro renovaci a opravy. To je skutečný problém. Například existují kostely či archeologická naleziště, které jsou opouštěny. Pokud budete cestovat Evropou, tak uvidíte mnoho archeologických naleziště, které jsou skutečně opuštěny. Pak tam e, dochází k té situaci, že tam místa nější vandalové, kradou se tam různé věci. Takže pokud my něco neučiníme, tak eh, ztratíme veškeré tyto památky. Děkuji předsedkyně, děkuji za stručnost. Komise je přítomna, přeje si zástupce komise něco podotknout, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Velice nás těší, že se můžeme účastnit této schůze. Já jsem Valtek Zampieri, jsem vedoucí oddělení pro kulturní politiku na DGRK a velice si vážíme práce Prahodaje, pana Diakonu. To je mm, zpráva, kterou můžeme podpořit. Jsme mm, vyzývání, abychom pracovali více napříč eh, jednotlivými odděleními a to je velice pozitivní přínos. Naši kolegové eh, v DG spolupracují s námi a právě eh, společně pracujeme na zprávě o tom, jak může dědictví pomáhat Evropě a je to součást programu Horizont 2020. Ta zpráva je čerstvě dokončená, mám tady pár výtisků, které mohu předat paní předsedkyni a panu zpravodaji, ale to je takový příklad prostě Eh, možné spolupráce a ty návrhy, nebo ty oblasti, kde navrhujeme investovat, to tady také zaznělo, jako eh, třeba kulturní krajina a eh, městské prostředí, identifikování financování podnikatelských modelů, které by byly více v souladu s tou problematikou dědictví a tak dále. Je tu celá řada různých iniciativ, které přijímáme na podporu dědictví. V loňském roce bylo přijato sdělení, které obsahuje mapping, který má být pravidelně aktualizovaný o všechny nové iniciativy komise, což je zase užitečné pro jednotlivé subjekty. Potom existuje ten portál, eh, který se zaměřuje na kulturní dědictví a eh, ty všechny programy v rámci Creative Europe kde je eh, možné eh, prostě dát si do vyhledávači Heritage a eh, vyběhne vám tam celá řada programů. Jak víte, to dědictví, kulturní dědictví je společné a jak dobře víte a Eh, všichni eh, jednotlivé členské státy samozřejmě eh, se odpovídají za údržbu svého historického dědictví, ale my s nimi spolupracujeme v rámci takzvaného participative governance a pozbírali jsme docela bohatou osvědčenou praxi a je potřeba také identifikovat, kde jsou slabá místa, kde je potřeba více investovat a více spolupracovat s příslušnými státy. A potom ještě pár bodů tady zaznělo, týká se to strukturálních fondů, to je diskuse, která běží, týká se to toho Prahu, e, který je stanovený na určité výši, protože pouze ma- infrastruktura malého rozsahu toho financována DG Regio, také vystoupilo eh, v rámci z pracovní skupiny o strukturálních fondech na toto téma. Ta diskuze tedy běží dál a je potřeba pochopitelně stanovit nějakou hranici, hm, protože tak je to v tom nařízení a eh, je tu taká, také určitá míra flexibility, to znamená, že několik jsou eh, jednotlivých součástí drobné infrastruktury může fungovat dohromady v rámci jednoho projektu a o tom samozřejmě běží ta diskuze s členskými státy a s kolegy. A konečně, co se týče kontroly kvality, komise pochopitelně podporuje co nejvyšší možnou kvalitu projektů, ale musíme mít na paměti, že tyto projekty minimálně u strukturálních eh, eh, fondů se eh, probíhají v rámci sdíleného řízení spolu s členskými státy, které sami tedy mají zajišťovat pravidla pro odpovídající kvalitu. Takže komise to může monitorovat, ale primárně je to o odpovědnost členských států, ale jak si naprosto oceňujeme e, to, co tady zasnělo. Potom e, jsme tady slyšeli několik otázek. Já jsem se snažil zodpovědět všechno, ale pokud zůstalo něco nezodpovězené, tak já se k tomu vrátím. Děkuji. Eh, Děkuji komisi, jsem si jistá, že kolega diakonů místě, který předložil velmi zajímavou zprávu, jak již podatkli kolegové. Eh, s velkým zájmem si prohlédnám vaše pozměňovací návrhy, jež lhůta pro předložení 33. ve 12 hodin. Já se omlouvám, ale mám napíš pouze 25 minut pro to, abychom probili tři body, takže nemohu dát slovo dalším kolegům. Dvě doporučení. Jednak eh, bychom tedy měli hovořit o dědictví kulturním i v oblasti krajin, že i krajiny tam patří. A dále mezinárodní spolupráce, mezinárodní vztahy při ochraně vzájemného kulturního dědictví. Myslím, že bylo velmi zajímavé to, co jsme slyšeli o dovednostech. To je, myslím, zásadní. A ještě strategie, které se týká evropských kulturních cest. Eh, o tom jsme hovořili společně s Radou Evropy. Můžeme tedy pokračovat dále, neboť skutečně nám nezbývá již mnoho času. Prosím, ale jenom minutku. Jednu minutu. Kulturní dědictví, to znamená také to, že se umělecká díla vrátí na místo, kde byla vytvořena. A dále to znamená, že je třeba nejdříve tedy nalézt takováto umělecká díla, pak je vrátit zpět a pak jde také o to, aby takováto umělecká díla skutečně byla navrácena odpovědajícímu hlavnímu městu nebo přímo tedy regionu či orgánu místní či regionální zprávy. A jak již kolega řekl, úsilí v tomto směru je skutečně velmi důležité. A rovněž to také podporuje to kulturní povědomí, o kterém se zahovořilo. Ještě minuta. Budu velmi stručný. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše příspěvky, za vaše úsilí o vylepšení a doplnění mé zprávy. Já z mé strany vám musím říci, že bych chtěl sám předložit pozměňovací návrhy ke zprávě, kterou jsem napsal. Děkuji mnohokrát za stručnost, říká paní předsedkyně. A nyní další zpráva, což je stanovisko kolegy Ernesta Maragala a týká se emancipace dívek, respektive zvyšování uplatňování dívek prostřednictvím vzdělávání v EU. Opět lhůta pro pozměňovací návrhy je 33. ve 12 hodin a jak jsem ji řekla, prosím o stručnou diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu co nejstručněji se pokusím říci, že jde tady o stanovisko eh, kterou eh, náš výbor vydává eh, ke zprávě, která spadá pod výbor pro ženy. Jak víte, Jde tady o rovnost, genderovou rovnost ve vzdělávání a o zvyšování uplatnění žen obecně vzato. Tady zejména úloha vzdělávání je důležitá. Stanovisko, které předkládáme, jak víte, je stručné, tak jak to je také vhodné. Jistě tady dostaneme i některé pozměňovací návrhy, ale jsou tady čtyři hlavní myšlenky. Za prvé, Eh, tak jak je to i eh, v zprávě paní Rodriguez, která za to odpovídá ve výboru žen, eh, jde o otázku vzdělávacího systému, který tuto otázku zvažuje. Je tady celá řada stereotypů, některé pozitivní, některé negativní. A zejména jde o mm, obsah, osnovy vzdělávání, které dopadají, eh, nebo do, na které dopadají tyto eh, stereotypy, které se eh, do tom promítají a prolínají. Pak je tady otázka profesních zájmů žen, Eh, otázka dalšího vzdělávání žen také na univerzitách a tak dále. Prostě otázka stereotypů obecně. Dále otázka neformálního vzdělávání a tady dopad tohoto vzdělávání na oficiální vzdělávací systém eh, ženy v Evropě a mimo Evropu ještě více eh, jsou ovlivněny eh, kulturním prostředím, prostředím, ve kterém žijí, v tom širším rámci sociálním, otázka tradice prax, politik, eh, které ovlivňují pozici žen, jak ve vzdělávacím systému, tak i obecně v celém životě. Eh, to myslím, že je tady velice důležité. Při respektování kulturních tradic je třeba zajistit rovný přístup a je třeba zajistit eh, možnost pro ženy studovat, dokončit svá studia a přitom brát v úvahu eh, důsledky některých eh, aspektů, které vytvá, vyplývají z kulturních, národních, náboženských eh, tradic. Za třetí, otázka učitelů, profesorů, pedagogů a nutnost změnit na této úrovni určité stereotypy, aby se k ženám přistupovalo mnohem pozitivněji již v procesu vzdělávání učitelů a pedagogů je třeba tuto věc brát v úvahu a e, tak zajistit úspěšné, úspěšnou změnu v celé situaci. A za čtvrté, poslední bod. Členské státy e, i Evropská unie tady musí e, vzít v úvahu stále celoživotní vzdělávání, to znamená vzdělávání eh, dospělých, vzdělávání eh, odborné, odborná příprava na profesi a tady také eh, dát možnost případně doplnit vzdělávací proces, jestliže ty některé ženy byly třeba nuceny předčasně celý proces ukončit. Tolik tedy Eh, hlavní body z tohoto stanoviska. A <clears throat> možná, že povedeme i určitý dialog se zpravodajkou ve výboru žen a dokončíme tuto myšlenku. Kolega Maragal. Děkuji. Děkuji kolegovi Maragalovi. A nyní prosím, kdo je na řadě? Máte slovo. Stínový zpravodaj. Gracias, presidenta. La educación como instrumento fundamental para fortalecer el poder. Jak řekl váš navrhovatel, jde tady o velice důležitou zprávu, které se snažíme zlepšit sociálně-ekonomické postavení žen prostřednictvím vzděláváním. Eh, chudoba, stereotypy eh, v genderové oblasti. To všechno má negativní dopad na vzdělávací proces a má to pak dopad i na uplatnění žen na pracovním trhu. Eh, v technických či vědeckých oblastech je eh, více, eh, více mužů než žen v procesu vzdělávání a pak i v procesu eh, práce. Právě tam, kde jsou pak větší příjmy, vyšší příjmy. Ženy jsou daleko více směrovány do oblastí, kde jsou mnohem nižší příjmy. A tady je také samozřejmě odpovědnost i rodin, které jsou tímto ovlivněny. Dnes může mít žena i dobrou práci, ale mnohem těžší je, aby v rozvoji své profesní dráhy nebyla přerušena rodinnými povinnostmi. Je tedy důležité ženám usnadnit kontinuální, flexibilní eh, vzdělávání. Prostřednictvím této zprávy chceme bojovat proti stereotypům a proti eh, omezením, která společnost eh, pro ženy vytváří. Chceme mít takové vzdělávání, které rozšíří možnosti děvčat, eh, budoucích žen. Chceme propagovat rovnost pohlaví, chceme zajistit uplatnění žen a odstranit sexistické chování vůči ženám. Eh, pero, tuška, eh, papír, sešit, kniha. To všechno může změnit osud ženy. A to eh, musíme také jasně prosadit. Dnes je důležité, aby se to, co říkáme, stalo realitou pro dívky, pro děvčátka, pro ženy všude v Evropě a všude na světě. Děkuji. Grazie, kolega Barandarian. E, e ora della parola... Děkuji kolegovi Barandarianovi. A nyní paní kolegyně Šojdrová zpravodaji za jeho informaci. Já bych eh, chtěla eh, upozornit na to, že eh, přístup ke vzdělání v zemích Evropské unie ze strany žen není problém. Dnes dívky a ženy dokončují vysokoškolské vzdělání ve větším zastoupení než muži. 60 dívek studuje v magisterských programech 60, někde více, někde méně procent v zemích Evropské unie. To znamená, eh, v té populaci eh, je eh, vysokoškolsky vzdělaných lidí začíná být dívek více než mužů. Co je ale opačné, je potom to, kdo například školy řídí, kdo řídí školy, instituce podniky a tak dále. Tam se ten poměr prostě obrací. Eh, není to tím, že by ženy, dívky neměly zájem, ale mají prostě eh, v období rozvoje jejich profesní kariéry jiný, pro, jiný problém, jiný zájem a poslání a to je mít rodinu. To znamená v, to, v tom období největšího pracovního nasazení ma, dívky odchází na mateřskou dovolenou, mají prostě, eh, starají se o děti a v té fázi se jim dostavuje jejich profesní rozvoj a oni prostě začínají pracovat pracovat někde jinde. Čili jestliže se bavíme o podpoře eh, a posilování postavení žen a dívek, pak určitě pokračujeme v jejich dostupnosti v oblasti vzdělávání, to všechno je důležité, ale pokud chceme zlepšit jejich postavení, pak musíme myslet na lepší sladění jejich profesní a rodičovské kariéry. Tudy ta cesta povede a určitě i nástroje dalšího vzdělávání, které tady byly zmíněny, jsou na místě. Na co bych ještě chtěla upozornit, když se bavíme o těch genderových stereotypech, tak oni prostě vznikají už třeba jen tím, že eh, ve většině zemí Evropské unie tvoří ženy učitelky eh, velkou většinu vzdělávajících od mateřských až do základních škol eh, i podle oboru na středních školách. Jsou to profese, které jsou méně hodnocené a přesto ženy na sebe berou tuto odpovědnost a jsou tedy těmi hlavními vzdělavateli, kteří prostě učí. Já nevím, jestli to je výraz nějakého nedocenění. Já si spíš myslím, že ze strany žen je to výraz jejich odpovědnosti, že jsou ochotní prostě se věnovat malým dětem, dětem v jejich vývoji, možná i ne za, to, za tak eh, dobrých finančních podmínek. Tam prostě muži nejdou a jsou tam ženy jako ty, které vzdělávají tu mladou generaci. Eh, myslím, že cesta tady vede sorry, přes podporu. Can you, because otherwise we have not time. Určitě sorry, eh, předložím sorry, nějaký pozměňovací návrh. I pray, okay, I pray the next uh, Uh, to, to, to stay in uh, one minute, otherwise it's impossible to... Takže vám prosím, aby se omezili své vystoupení na jednu minutu, jinak to nebudeme moci stihnout. Prosím, další. Děkuji. Jakožto členka výboru KONT a FEM a um, bojovnice za práva žen a dětí, tak mě velice těší, že e, jsme se chopili tohoto tématu. Děkuji zpravodaji. Musíme odbourat genderové Eh, rozdíly, eh, ženy mají mít příležitost zapojit se do společnosti ekonomické a aby nedocházelo k riziku sociální vyloučenosti eh, v souvislosti s kvalitou života a tak dále pro ženy i muže, chlapce i dívky. Je to samozřejmě také výsledek výchovy v, té, v oblasti třeba sebeúcty, ústy a e, kdy třeba chlapci e, mají e, tendenci svoje úspěchy přičítat sobě a neúspěchy v Mm, smůle, zatímco dívky naopak mývají tendenci podceňovat vlastní úspěchy a existují strukturální nevyváženost v některých oblastech, takže je potřeba je podporovat, tak aby ty změny nevedly k tomu, že chlapci si povedou hůře, ale aby si dívky vedly lépe. To je eh, téma eh, genderové rovnosti a eh, domnívám se, že pan Maragal skutečně ve své zprávě míří správným směrem a velice vítám důraz eh, na odbourávání stereotypů eh, v oblasti mm, tedy mm, výuky i kariéry a uznání role neformálního eh, vzdělávání a výuky učitelů a e, modelů, protože právě ty stereotypy e, jsou škodlivé e, i z pohledu třeba násilí a jako zpravo, čínová zpravodajka chce zaměřit hlavně na zapojení do de- demokratického řízení škol. Vzdělávání by mělo brát v Eh, v potaz genderovou rovnost, tak aby i malé děti se už ve škole seznamovaly se svými právy. A Dále zdravotní výchova, pohlavní výchova pro dívky a chlapce jsou velice důležité také proto, aby i dívky i chlapci se učili společně, ale hlavně se učili o zdravých, eh, úctivých vztazích vůči sobě navzájem, abychom eh, eh, zamezili násilí na ženách a tak dále. Ehm, já se předsedkyně přerušuje ehm, řečnici, omlouvám se, opravdu je moc málo času a ještě jsou tu další Eh, pan Krneský eh, zastupuje dalšího stínového. Máte na to minutu, prosím. Já budu hovořit za paní Višněvskou, takže to přečtu její prohlášení. Ona eh, je také ve výboru FAM. Muži a ženy mají stejná občanská práva a e, pohlaví není umělý e, společenský konstrukt, ale e, podporou genderové rovnosti podporujeme změny, které mohou být nebezpečné. Již od komunistické éry neexistoval takový ideologický tlak, předpoklad, že gender má sociální dimenzi, je způsob indoktrinace mladých lidí a vytváření bariéry mezi rodiči a dětmi a způsob propagace naprosto neodpovídajících sociálních modelů. My dnes víme, že více žen eh, je vysokoškolsky vzdělaných a také se více jich vyučuje a přístup ke kvalitnímu vzdělání je příležitost pro ženy, aby eh, měly i kvalitní kariéru a jejich gender není překážkou eh, ve vzdělávání. Úloha školství je dávat k dispozici vědomosti a dovednosti, které pomáhají řešit nezaměstnanost a uh, určovat kariéru. Ženy nejsou občany druhé kategorie. Prostě jenom potřebují určitou podporu aby měli snažší život, když zehrávají eh, různé role eh, v životě. Já budu muset zkrátit eh, čas pro vaše vystoupení i pro komisi, protože jinak to nestihneme do 17.25 a ještě nám zbývají dvě zprávy. Omlouvám se tedy, pan ředitele Galiano, já se moc omlouvám, ale já vám už nemohu dát slovo, na to nezbývá čas, takže požádám pana Maragala, aby už si nebral slovo, abychom mohli přistoupit k dalšímu slovu. Máte teda nějaké závěry? hry? Jenom velice stručně, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že tato otázka je na stole. Myslel jsem, že tady bude probíhat určitá eh, rozprava, ale samozřejmě vím, že eh, tady sdělíme řadu, eh, řadu bodů, ale v některých bodech zase jsou i odlišné názory, odlišné koncepce Eh, je tak, jak to i vyplývá z různých koncepcí vzdělávacích soustav. Z tohoto hlediska si myslím, že určitě dostanu pozměvací návrhy, ty nás obohatí, ty to také prokáží, že tady je řada pohledů. Hovoříme o svobodě, hovoříme o emancipaci, hovoříme o plném uplatnění všech občanů, chlapců i dívek v Evropě a samozřejmě i na světě. A e, proto je třeba změnit e, stereotypy v hlavách mužů, mm, aby všichni chápali, že e, tady sdílíme stejný prostor svobody jakožto občané. Musíme připomenout, že přístup ke vzdělání v Evropě, to je věc, která je v Evropě vyřešena, ale Eh, na druhé straně jsou tady některé aspekty vyplývající z mobility mezi členskými zeměmi v Evropě, eh, nebo se tady objevují nové komplikace nebo stížení situace. Z těchto aspektů jsou tady některé modely chování žen je ve základní škole i ve střední škole, eh, kde chceme aby ženy byly vzdělané ženy, univerzitně vzdělané ženy byly nejenom ehm, výzkumnice či učitelky či lékařky, ale aby se pouštěly i do jiných eh, oblastí, abychom neplýtvali talentem žen, aby se pouštěli také do oblastí, které jsou doposud spíše výsostným prostorem mužů. A tady jistě dostaneme i pozitivní eh, podněty, které se projeví Eh, díky přítomnosti žen. Děkuji vám. Raga, non sa che dolore interrompere un discorso così bello sulle donne. Děkuji, je mi líto, že vás musím přerušit, ale vy jste řekl mnohé, mnoho pěkného o ženách a víme, že tady výbor FAM již provádí celou řadu aktivit. Myslím si, že je pěkné, že tady máme toto stanovisko a je jistě v dobrých rukou. Děkuji za pochopení a budeme pokračovat dále. Pozměňovací návrhy do 33. 11 hodin. A přicházíme ke stanovisku kolegy Kjučuka k konkurenceschopnému pracovního trhu na EU, v Evropské unii, promiňte. A tady je příslušný výbor, výbor EMPL. My budeme hlasovat 5. května 33. ve 12 hodin je opět hlůta pro pozměňovací návrhy a já prosím kolegu. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, eh, pracovní trh EU pro 21. století je jednou z priorit a jediná cesta, jak dosáhnout tohoto cíle, je právě překonat rozdíl mezi poptávkou a dovednostmi a je eh, jedině takto se může Evropa dostat eh, z krize a eh, zajistit si růst. Takže já se zaměřím na dovednosti, kde je potřeba se zaměřit na ty profese, které jsou na vzestupu, které vyžadují střední nebo vysokou kvalifikaci. Lidé bez kvalifikace budou eh, čím dál hůře eh, hledat dobrou práci a eh, neodpovídající dovednosti Um, neodpovídající poptávce trhu práce by měly být jaksi hlavní naší prioritou a na to je potřeba se uh, zaměřit v celé Evropské unie. Co se týče dovedností v digitální oblasti, jazykové oblasti, podpora evropské uh, uvědomělosti a uh, informovanosti, to jsou dovednosti, které přispějí překonání těch existujících mm, eh, nedostatků a formální i neformální vzdělávání je eh, příležitostí také pro mladé lidi, aby eh, zlepšili své dovednosti a seznámili se s um, různými možnými obory pro sebe, eh, mají mít možnost také rozšiřovat si um, dovednosti eh, také mm, prostřednictvím vyšší mobility eh, a konečně v neposlední řadě zpráva e, zdůrazňuje také otázku uznávání akademických a profesních kvalifikací e, to by totiž byla příležitost také pro zaměstnatelnost a e, zvýšení konkurenceschopnosti evropského trhu práce. Okay. Eh, Děkuji. A tady se hlásí dva o slovo, paní Trupel a paní Ward za paní Mití. Prosím. Velmi stručně, v posledním období nebo i předtím jsme měli zprávu o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání. A my bychom měli eh, eh, k této, na tuto zprávu vybudovat na tom, co obsahovala ta minulá, to znamená, co jsou ty klíčové kompetence a eh, potom tedy od toho se odrazit a pokračovat, abychom jak si to nevymýšleli celé od začátku. Děkuji a nyní Julie stručně. Já hovořím jménem kolegyně Malinici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 a říká, já jsem přesvědčen, že pan Kučuk mm, udělal velice kvalitní eh, návrh týkající se konkurenceschopného eh, pracovního trhu v oblasti formálního a neformálního vzdělávání a eh, mm, je potřeba, aby se opatření jak si zaměřila na zlepšování příležitostí mladých lidí. Technologie se rychle mění a každý člověk musí počítat, že v průběhu svého aktivního života se bude muset několikrát přizpůsobovat novému vývoji jednotlivých oborů a stávající ekonomická situace je to, co vedlo k nezaměstnanosti a, a podzaměstnanosti v celé řadě zemí. A e, nezaměstnanost někdy e, znamená také, že vysoce kvalifikovaní lidé pracují na místech, které takovou kvalifikaci nevyžadují, protože jejich kvalifikace není požadovaná tolik na trhu práce a e, je potřeba se v jednotlivých zemích soustředit na tuto problematiku, přizpůsobovat eh, vzdělávání tak, aby mladá generace neplatila za chyby v, eh, v, v, ve strategiích a musíme vzdělávat lidi v tom, jak si udržet práci na celý život. Vzdělávání a školství se musí modernizovat – tak, aby lidé měli odpovídající dovednosti, tak, aby mohli celý život pracovat. Ono, je tam celá řada velice skvělých návrhů, předsedkyně přerušuje. Můžete ten návrh zpravodají rovnou předat v tuto chvíli. Ano, a myslím, že tam je důležitý ten ideologický přístup. Ale je důležité, aby zpravodaj právě ty návrhy od vás obdržel, takže je pak bude moci zapracovat. Já se moc omlouvám komisi, ale za 10 minut musíme končit, takže eh, pak přecházíme do jiného sálu, protože v 17.30 eh, proběhne společně s výborem pro zahraniční věci zasedání Takže, pan Morgano, mohli bychom odložit diskusi k vaší zprávě na později, protože já mám dojem, že to bylo odloženo už v květnu, ale ano, jistě, můžeme to odložit a potom to projednat v klidu. Takže já poprosím nebo nabídnu komisi slovo, jestli chce, na toto téma a potom odejdeme. Děkuji, paní předsedkyně. Já pracuji eh, v jednotce pro kvalifikace a budu velmi stručná. My bychom chtěli říci, že velice vítáme tento návrh stanoviska. Domníváme se, že body, které ve zprávě figurují, jsou zásadní pro toto téma a těšíme se na další spolupráci s vaším výborem a s výborem EMPL na toto téma. Děkuji mnohokrát. Grazie e grazie a tutti. Děkuji. Děkuji všem. Děkuji za to, za vaši schovývalost, děkuji, že jste zohlednili náš problém s časem, děkuji za vaši spolupráci, je to důležitá zpráva, protože chceme skutečně posílit kompetence a dovednosti, takže tímto bychom to mohli ukončit a nyní dvě věci. Nyní přejdeme do jakého sálu, ptám se sekretariátu, do sálu 2Q2, což je v budově Jan a tam se setkáme s výborem AFED. A zítra ráno v 9 hodin přesně budeme zde hlasovat. Prosím, nezapomeňte si své hlasovací karty. Já si to musím také vždy sama připomenout. Takže přecházíme do sálu 2Q2 a děkuji vám za vaši účast na dnešní schůzi a samozřejmě také děkuji zpravodajům a zpravodajkám.